museli jsme zrušit schůzi s panem Vejsem a posunout je na později. To vysvětluje, proč dnes začínáme v 10.45. Toto zasedání bude vysíláno na internetu. Pokud nemáte žádné připomínky k návrhu nebo řadu jednání, pak ji přijímáme. Máte nějaké připomínky? Right. Dobrá. Takže pokračujeme. If there are no remarks by the end of this... Pokud nebudou žádné připomínky do konce této schůze, tak také budeme považovat za, přijaté, za přijatý zápis z minulého zasedání. Dnes se budeme věnovat nášlapným minám, což ukazuje zájem našeho výboru o e, tuto oblast. Stejně tak, jako e, se řídíme úmluvou, která e, zakazuje šíření těchto min. Je to úmluva, která vstoupila v platnost v roce 1997 a už poměrně dosáhla velkých úspěchů státy jako USA, Rusko, Indie, Čína, Pakistán, ovšem stále ještě signatáři smlouvy nejsou. Evropský parlament je zastáncem této smlouvy a podporuje její univerzalizaci, tak jak eh, dokladují i řad, řada našich e, usnesení. Takže v Kartaženě v Kolumbii eh, do konce tohoto roku ještě proběhne konference o přeskumu této smlouvy. Ehm, v podstatě jde o to, abychom si vyjasnili různé aktéry, kteří eh, vstupují do tohoto aktéru, do tohoto mm, tématu. Byl pozván třeba eh, velvyslanec eh, švédský, který zastupuje švédské předsednictví, pan Wagner z Evropské komise, velvyslanec Stefan Chyzy z Ženevského mezinárodního centra pro humanitární mm, eh, pomoc, zástupce Červeného kříže a další. Předpokládá se tam několik diskusí E, jinak pan Orden sehrál významnou roli při mm, rané práci komise, paní Franceska Platner, e, zpravodajka výboru pro zahraniční záležitosti pro nástroj stability, který se zabývá celou řadou otázek lidské bezpečnosti. Potom máme ještě dokument, e, který byl vypracován Eh, odborníky z nevládních organizací, kteří se věnují této oblasti a eh, předložili tedy zprávu poslancům. <clears throat> Nyní nás čekají eh, různé prezentace, které se tedy předpokládají pro tento seminář a na závěr otevřeme diskusy pro naše členy. Nejprve Stefan Puzi, kde se bude hovořit o hlavních úspěších eh, a také technických postupech při zvládání eh, těchto nášlapných min. Děkuji. Ladies and gentlemen. Vážení, vážení eh, poslanci. Vážení poslanci. Jsem opravdu velice rád, že jsem mezi vámi a že mohu vystoupit. Jmenuji se Stefan Hus, já jsem ředitelem Ženevského mezinárodního střediska pro humanitární odstraňování min. Jde o organizaci odborníků, která je má sídlo v Ženevě. Pokud je o právní uspořádání, je to podobné jako ICC, když jsme menší organizací, mnohem menší organizací jsme švýcarskou nadací, jsme s národním mandátem. Především pokud jde o implementační jednotku, která podporuje oblast odstraňování min, máme sekretariát, který podporuje státní subjekty a zároveň koordinační výbor a máme samozřejmě i předsedu tohoto výboru. Zároveň máme mandát rozvíjet standardy v této oblasti odstraňování min, které jsou poté přijímány OSN a globálně se mohou uplatňovat ve světě. Rovněž doufáme, že naše centrum bude hrát i oficiální roli při implementaci nové úmluvy v oblasti kazetové munice, to znamená různé ještě zbytky zbraní, zbytky munice, společné metody, které v této oblasti využíváme, především pokud jde o nevybuchlé zbraně. Let me briefly, uh, touch upon the achievement. Takže nyní trošku k nějakým našim výsledkům a za, samozřejmě i výzvám za posledních deset let od roku 1997. Řekl bych následující věc nebo od roku 99, můžeme říci, že došlo k určitému pokroku, to znamená pokud jde o ničení e, zásob e, protipěchotních min. Ovšem máme zde ještě pět států, pět států, které musí dokončit tuto práci odstraňování, ničení těchto min. Tři z těchto států dokonce o čtyři roky přetáhly e, termín Bělorusko, Řecko a Turecko a Ukrajina, pokud ne, neurychlí svůj postup, tak příští rok rovněž bude mít stejný problém. To znamená, to jsou zásoby mezi jednotlivými stran, mezi jednotlivými, nebo teda eh, jednotlivých státech, které se připojily k této dohodě o odstraňování min. Pokud jde o odstraňování těchto min, máme zde několik ještě států, které oznámili ukončení těchto aktivit, ovšem 19 států zatím nebylo schopno dostat termínu, který jsme si stanovili, to znamená, že po deseti letech těchto 19 států ještě pořád neodstranilo tyto zbraně a požádali o eh, prodloužení tohoto období na dalších deset let. Máme zde asi 1100 čtverečních kilometrů, které už byly, byly vyčištěny od min a 2100 kilometrů čtverečních um, různých uh, válečných oblastí. Ovšem máme zde bohužel ještě 70 zemí a teritorií, které jsou postiženy minami a bohužel rozšíření kontaminace, postižení těmito minami zatím ani nevíme nebo nevíme, v jakém rozsahu je. Pokud jde o počet, počet obětí, tak ten se snižuje, pokud jde o tyto miny. Ovšem jak víte, když dojde, k, pokud je někdo postižen takovou nehodou, tak takový člověk postižený zůstává postiženým po celý život a samozřejmě po celý život bude mít zvláštní potřeby a bude mít veliké problémy. Zatímco před deseti lety <clears throat> jsme měli větší počet těchto nehod a šlo o humanitární problém, humanitárního charakteru, můžeme říci, že v podstatě rozvoj v této oblasti, nebo pokud jde o, tyto, o tu situaci v oblasti mm, těchto min, myslím si, nášlapných min. Myslím si, že je to záležitost, která získala vyšší, větší povědomí. To znamená, že nejde už pouze o humanitární záležitost, ale mm, rozvojovou záležitost. Tato půda se nemůže využít pro infrastrukturu, pro hospodářský rozvoj, pro mm, další záležitosti spojené s rozvojem. A nyní Uh, Pokud jde o metody, které využíváme, nebo nějaké výsledky, které jsme dosáhli, to, co je důležité pro nás je do budoucna, to znamená, je to proces, kterým se snažíme očišťovat uh, půdu. To znamená, je to systematický proces, kterým se snažíme měnit tuto půdu z těchto uh, hazardních oblastí, nebo to znamená těch oblastí eh, nebo z toho statutu, kde ji nemůžeme používat, na půdu, kterou bychom mohli využít. Jednak systematickým způsobem technické kontroly, ale samozřejmě i eh, netechnické různé záležitosti, čištění těchto oblastí, získávání informací. To znamená, ty oblasti, které skutečně jsou mm, postižené minami, můžeme na základě technických eh, dokonalostí ehm, nějakým způsobem vyčistit, ehm, zjistit, kde jsou nebo které oblasti jsou postižené minami minami a, na, a za použití vysoké mm, špičkové technologie to můžeme provést. Mozambik například to je jedna ze zemí, kterou uvedu jako příklad těchto našich metod mezi lety 2000 až 2002. Viděli jsme zde analýzu dopadu, měli jsme analýzu dopadu která poté umožnila to, že jsme zjistili, že tam bylo 558 km čtverečních této podezřelé oblasti, kterou jsme nakonec snížili po, eh, o 60 km čtverečních. To znamená, že jsme snížili tuto oblast předpokládané mm, nebezpečné oblasti na necelých 500 km čtverečních. To znamená opravdu v průběhu jednoho roku tím, že jsme využili systematický přístup, různé průzkumy, technické záležitosti, které nám pomohly opravdu um, tuto až těch 500 km čtverečních téměř mm, vyčistit a mohli jsme se zaměřit na těch 12 km čtverečních, které zde ještě zbyly. Toto je opravdu obrovský výsledek, obrovský úspěch Měl, mohl by to být rovněž příklad pro ostatní země, které eh, mají, které se zabývají touto problematikou, ale samozřejmě, že musíme přistupovat k čištění, odstraňování min v těchto oblastech. Dosáhli jsme různých výsledků, zlepšení eh, v oblasti odstraňování nášlapných min, zlepšili jsme školení, zlepšili jsme akreditační proces, dále jsou to mm, eh, technické záležitosti, které různé přístroje, které umožňují testování Samozřejmě, že zde máme i různou jinou, eh, velice vyspělou technologii, která nám umožňuje zlepšit tyto procesy do budoucna. Doufáme v lepší řízení těchto programů, spíše než nějaké technické výdobytky. Já si myslím, že ta technika už je docela špičková, už je opravdu na vysoké úrovni. No a nyní bych poprosil teda Patersena, který je hlavním ekonomem našeho centra, který provedl hodnocení programu v této oblasti, celosvětového programu, které, který financuje Evropské společenství. Děkuji. Takže já ještě trošku rozvedu tenhle ten slide, který zmínil už pan velvyslanec o tom neustálém zlepšování v oblasti technologických inovací a také dalších inovací oblasti toho, čemu se eh, většinou říká humanitární odminovávání. Eh, Tohle to bylo vyčištěno dvěma vojenskými jednotkami a také civilními jednotkami ve stejné zemi ve stejnou dobu v průběhu stejné mírové operace. Tady vlastně vidíte, že ta civilní operace se pohybovala mezi 25 až 60 eh, krát. To bylo levnější eh, odminovávání. Takže mírové jednotky OSN se nyní tedy snaží eh, dodržovat ehm, standardy pro eh, civilní odminovávání, které by mělo tedy podporovat eh, všechny tyhle mírotvorné mise. Také jsme realizovali šest regionálních studií, které byly financovány Evropskou komisí. Proběhlo to v roce 2002 až 2007. Byly zde dvě strategie, které byly přijaty Evropským parlamentem a radou které se tedy zaměřovaly na eh, protipěchotní miny a eh, nevybuchlé miny. Takže jednak jsme tady měli tedy období 2002 až 2004 a potom druhá studie 2004 až 7. Mm, kromě toho zde byla eh, rozpočtová položka zhruba ve výši 45 milionů euro pro, tu první, pro to první období 2002 až 2004 a Kromě toho, eh, potom tedy 60 milionů pro tu další oblast, potom tam byly eh, malé jednotky, které se věnovaly um, téhle odminovávací aktivitě. Um, sledovali ji zde z Bruselu. ty strategie byly velmi úspěšné a dosáhli jsme cílů. Ehm, výsledky z roku 2006 ehm, toho, mm, těch reform eh, vedly eh, k tomu, že potom se mm, ta rozpočtová položka byla eliminována a vznikly eh, jakési nová, nová vodítka pro tuto oblast. Takže nyní jsou vlastně za to programování a definování eh, těch projektů i monitorování zodpovědnější země eh, v dané oblasti. Samozřejmě to úplně nekompenzuje ztrátu této rozpočtové položky. Tady teď přeskočím jeden slide. V současné chvíli pomocné programy Evropského společenství, které se zaměřují na oblast odminovávání. Eh, to je v podstatě nyní velmi decentralizované, kdy tedy dominují takzvané geografické rozpočtové položky. My si myslíme, že to poměrně dobře řeší potřeby velmi kontaminovaných oblastí, které opravdu potřebují evropskou pomoc. Například jsou to země jako Afganistan nebo Angola. Ovšem, často se zde neřeší problémy oblastí eh, v jiných částech světa. Týká se to například Mozambiku nebo také Kambodži. Eh, kromě toho také neexistuje žádný mechanismus pro to, aby Evropská společenství podporovala mezinárodní aktivity. Ono to všechno vlastně probíhá tedy země od zemi. A to, že tedy byla eliminována ta rozpočtová položka, bylo doprovázeno také snížením počtu eh, zaměstnanců v centrále, kteří se zaměřují na tuto oblast. Takže nyní je zde poměrně limitovaná expertíza, která by měla podporovat ty delegace. A eh, chybí zde také mechanismus, který by podporoval nějaké globální či regionální iniciativy strategickým způsobem. Takže opravdu když se tedy podíváme na e, pomoc Evropské unie či Evropské komise, pokud neexistuje žádný mechanismus pro e, konkrétní financování a nyní ještě také máme problém těch e, klastrových <clears throat> zbraní či zbytků a my to vidíme tak, že tedy je potřeba jakéhosi strategičtějšího přístupu eh, ze strany Evropské unie pro tuto oblast, eh, tedy zejména tedy oblast té kazetové munice. Eh, I tak, aby byly k dispozici finance pro centrálu a její zaměstnance. Děkuji. Mr. Peter Herbie, Head Unit, Legal Service eh, Děkuji a nyní předávám slovo zástupci Červeného kříže. Eh, děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. I vám děkuji za pozvání na dnešní seminář. Eh, naše organizace se zabývá otázkami eh, protipěchotních min už eh, v podstatě od 90. let. V té době tato zbraň způsobila, eh, dalo by se říct, jakousi epidemii minových zranění v konfliktních zónách po celém světě. A jak víme, když začne nějaká epidemie, tak není možné ji zastavit, dokud neřešíte její zdroj. A to byl právě takový malý eh, systém eh, zbraňový systém, který byl eh, k dispozici úplně všude a způsoboval obrovské utrpení po celém světě. Většinou způsoboval utrpení zejména pro civilní obyvatelstvo po skončení konfliktu, spíše než vojákům v průběhu konfliktu a to je tedy opravdu humanitární a morální základ této úmluvy. E, ta e, úmluva o zákazu min je jednou z nejúspěšnějších smluv e, pro kontrolu zbraní za poslední desetiletí. Je proto celá řada důvodů a nyní tato úmluva vstoupila v platnost tedy před deseti lety, takže v podstatě už můžeme bilancovat a myslíme si, že je to stále velmi dynamický relevantní nástroj, ovšem je to v podstatě ještě pokračující práce. Není to jenom jakýsi dokument, ale opravdu jde o práci, která má dosáhnout eh, humanitární cíle na místě. Eh, ještě co se týče té konference v Kartageně, která začne asi za šest týdnů. První takovou přeskumovou konferenci jsme měli v Nairobi v roce 2004. Eh, ta připravila eh, akční plán. Nyní vznikne tedy kartagenský akční plán, který se bude věnovat implementaci této umluvy pro následujících pět let. Nejprve se tady podívám na úspěchy, čeho jsme dosáhli. Eh, některé věci už zmínil pan, ambasa- pan velvyslanec Husy a potom se ještě podíváme na jakési výzvy, kterým v současné chvíli čelíme a které jsou nyní mnohem zřejmější a jasnější, než byly na té první přeskumné konferenci v roce 2004. Takže nejprve k těm úspěchům. Já si myslím, že je velmi důležité, že eh, je 156 států, to je vlastně asi tři čtvrtiny států světa, které se účastní této úmluvy. V podstatě tím vznikl jakýsi standard, který stigmatizuje používání min kýmkoliv, kdekoliv. A to si myslím, že samo o sobě mělo obrovský dopad na postupování i těch států, které e, smlouvu nepodepsali. E, například je to USA, které nepoužili tyto protipěchotní miny od roku 1991. Stejně tak to platí i pro další státy, které tedy už deset let je nepoužívají. To platí třeba i pro Pakistán, který plánoval masivní minování ehm, hranice s Afganistánem a potom právě díky mezinárodnímu tlaku se rozhodl proti tomu. Takže eh, to mělo takto pozitivní dopad i na další aktéry. Co se týče toho vyčišťování, už několik tisíců kilometrů čtverečních kontaminované půdy bylo eh, v průběhu řady dlouhých let tedy vyčištěno a eh, já věřím tomu, že to zabránilo eh, řadě dalších obětí. Jak, jakým způsobem to likvidovat? Eh, členské státy této úmluvy měly eh, zásoby eh, těchto min až do roku 2008. Potom ještě, potom se to tedy zlikvidovalo, ale tři státy nestihly zlikvidovat. Takže v tom období do roku 2008 se zlikvidovalo 42 milionů těchto <clears throat> protipichotních min, které už se tady nikdy nepoužijí úmluva tedy vznikla eh, zejména proto, aby se řešilo utrpení obětí a eh, zaměřila pozornost na to, jak můžeme nějakým způsobem řešit tyto potřeby. Vedlo to k mobilizaci některých aktérů a zdrojů, pro mobilizování zdrojů pro pomoc akční plány <clears throat> pro eh, oběti min a také akční plány, které jim eh, budou pomáhat v budoucnosti. <clears throat> Takže tady jde opravdu o pomoc obětem, která se vyvíjela eh, v, díky této umluvě. Tam je vlastně celý článek o mm, respektive nyní existuje celý článek o pomoci obětem v úmluvě o kazetové munici. <coughs> Jsou tam eh, právně závazné povinnosti, jak pomáhat obětem těch kazetových munic. Také si myslím, že je poměrně důležité, že tedy deset let poté, co tato umluva vstoupila v platnost o zákazu min, eh, probíhají zasedání různých států, které se zabývají tím, jak je úmluva implementována. Tato zasedání probíhají dvakrát ročně a předpokládáme, že se v tom bude pokračovat i v následujících pěti letech. Když se podíváte na jakékoliv jiné smlouvy které nějakým způsobem řeší oblast zbraní, tak tam e, nikde nevidíme takto dynamický vývoj a opravdu přísné dodržování povinností a závazků, jako právě v té, týkající se této úmluvy. Někde třeba jsou takové přeskumné konference, a opravdu vidíme tedy rozdíl mezi tím, jak eh, velké zasazení je věnováno implementaci jednotlivých úmluv. A také na rozdíl od jiných úmluv, které mají eh, za účel kontrolovat eh, zbraně i humanitárních úmluv, Tady v podstatě nejde jenom o jakousi prohibici, ale <clears throat> existuje zde <clears throat> jasný akční program pro dosažení humanitárních pozitivních výsledků přímo v daných oblastech na místě. E, jaké jsou ty problémy či výzvy? Ty jsou taky velmi zřejmé teď po těch deseti letech implementace a věřím, že e, kartagenský summit pro svět bez min bude zásadně důležitý pro to, abychom stanovili, zda se tyto výzvy řeší, zda jim čelíme, zda pokračuje tahle ta kultura dodržování eh, různých jednotlivých ustanovení dané úmluvy a tak dále. Zda opravdu plníme to, co jsme si vymezili. V oblasti čištění z těch 21 zemí, které měly stanoveny termíny pro vyčištění oblasti v minulém roce nebo v tomto roce, 15 si vyžádalo o prodloužení o dobu jednoho až deseti let. Většina tedy spíše u těch, těch deseti let. To si myslíme, že je poměrně nešťastné. Komise povolila prodloužení toho desetiletého termínu, ale v podstatě šlo o to, aby se všechny ty zaminované oblasti vyčistily co nejrychleji. Hodně států, které nestihlo splnit dané termíny, se spíše zaměřovalo na chápání eh, problému, který měli v tom v, v třeba rok nebo dva předtím, než měli naplnit ten, eh, ty termíny. A potom máme země jako Kambodža, Angola, Afganistán. Tam bude tedy potřeba asi více než 10 let. A eh, existuje tam tedy potřeba prodloužení Možná eh, by také šlo ale o to, aby nějakým způsobem mobilizovali pozornost eh, věnovanou tomuto problému. Eh, takže tam, je, řekněme, je to v pořádku, ale nikdy se to nepřekládalo pro země, které měly třeba tisíc min okolo nějakého vojenského objektu a teď po deseti letech je to tam stále tedy byly některé země, které opravdu měly ten problém spíše malý, ale eh, po dobu osmi let se mu vůbec nevěnovaly, začaly se mu věnovat až po, eh, v, v posledních dvou letech před uplynutím lhuty. Takže teď máme ty země, které si prodloužily eh, tu lhůtu a teď je otázka, jestli třeba nebudou potřebovat si prodlužovat znovu. A to by určitě nebylo dobré ani pro úmluvu, nebyl by to ani dobrý signál a určitě by to nebylo dobré pro e, případné oběti, protože se dá předpokládat, že tedy to utrpení by asi v následujících letech pokračovalo. Pokud je o likvidaci zásob, bohužel zde máme následující situaci. Tři země nesplnily stanovený termín, který už jsme nemohli prodloužit. To znamená, že jasně porušili tuto úmluvu a čtyřleté období, které jsme stanovili Řecko, Turecko a Bělorusko jsou těmito zeměmi a Ukrajina už oznámila, že v březnu 2010 nesplní tento termín, který jim byl stanoven. Z těchto čtyř zemí, pokud jde o Řecko, Turecko, mají asi milion nášlapných min, pokud jde o Bělorusko 3 miliony a Ukrajina 6 milionů. Toto je opravdu velice nešťastná situace, to znamená jasné neplnění této umluvy. Je zde mnoho důvodů, které k tomu vedly, proč tyto země nebyly schopny splnit stanovené termíny, pokud jde o Bělorusko a Ukrajinu, tak to jsou důvody, které samozřejmě jsou spojeny s komplikovanou situací s vztahem s Evropskou komisí, pokud je o finance, které jsou zapotřebí pro tyto úkoly. Jak víte, tak Evropská unie požádala Bělorusko a Ukrajinu, aby ratifikovali tuto úmluvu. Oni to udělali, ovšem Unie slíbila poskytnout finanční prostředky pro likvidaci těchto zásob této munice implementace, pokud je o tento program, jistě vám komise k tomu ještě něco řekne, ovšem ta implementace je nesmírně obtížná, je zde mnoho různých systémů, mnoho různých otevřených systémů, tendrů, zakázek a tak dále. Je to systém, který je nesmírně pomalý, mnohem pomalejší a pro, problematičtější, než jsme předpokládali. Čili, jak to vypadá? Máme zde čtyři státy, které představují asi 12 milionů těchto nášlapných měn a to znamená, že to jsou země, které porušují eh, tuto úmluvu. Musíme to řešit a mm, Bělorusko i Ukrajina, jak víme, samozřejmě se snažíme, aby došlo k nějakému pokroku v jejich jednáních s komisí. Došlo k tomu a doufáme, že na přeskumové konferenci nám budou moci už oznámit nějaké řešení, jakým způsobem by mohli dostat svým závazkům a likvidovat tyto obrovské zásoby. Především jde o pozůstatky ještě z toho sovětského období, to znamená, že to pravděpodobně ani nemusí být mini jejich provinience, národní provinience. Pokud jde o oblast pomoci obětem nášlapných min, i přesto, že jsme dosáhli určitého vzájemného pochopení v této oblasti, porozumění potřeb, ta realita ve většině zemí u většiny obětí je taková, že za posledních deset let nedošlo k nějakému, nějaké obrovskému, obrovskému pokroku. Handicap International před měsícem publikovala interview asi s tisíckou obětí po celém světě, v různých regionech a ty informace, které máme k dispozici, jsou takové, že oběti a tato společenství jaksi nezaznamenaly téměř žádnou změnu s ohledem na rehabilitační služby, zdravotnické služby za posledních deset let. Některé z těchto obětí dokonce zaznamenaly zhoršení přístupu k zdravotnickým zařízením a k pomoci obecně. Některé máme i máme i informace z různých mezinárodních organizací, dále to byly různé programy ortopedické, které v minulosti sice neexistovaly, byly vytvořeny, ovšem některé z nich bohužel nejsou funkční, čili v této oblasti nás čeká hodně práce. My jsme jste předložili i jakési volání po pomoci těmto obětem, které bychom chtěli předložit v Katageně. To znamená, že jsou to lidé přímo z terénu, kteří poskytují tuto pomoc, rovněž ti, kteří přežili, přežili eh, útoky těchto min nebo různé mm, nehody a podobně. Je to taková výzva, je to výzva, která volá potom, abych abychom zlepšili přístup těchto lidí k pomoci, abychom zlepšili jejich život. Je samozřejmě obtížné měřit nějaký zásadní pokrok globálně nebo v těch nejzasaženějších zemích. My se snažíme o svět bez my na kartagenský summit by měl být tím milníkem, který by mohl změnit realitu těchto lidí. Znamená to různá doporučení, sady doporučení, jakým způsobem bychom to mohli změnit. To znamená, náš Červený kříž přišel s touto výzvou, chceme poskytnout obětem lepší pomoc. A dostáváme se tím k dalšímu bodu. Zdroje, zdroje, které jsou klíčem um, ve všech třech oblastech, to znamená um, čištění světa od min, to je založeno mm, na předpokladu, že všechny zdroje budou mm, asi čtyřnásobného rozsahu, tak abychom splnili termíny a lhuty, které zde máme stanoveny, jinak tomu nedokážeme nedokážeme mm, splnit tento úkol, pokud jde například o odstraňování zásob, likvidaci zásob v Bělorusku, v Ukraji, na Ukrajině. Tam právě to byl problém nedostatku zdrojů, proto k tomu nemohli Eh, dospět. To uvidíme to i na naší konferenci, která nás čeká. Dále je to pomoc obětem, rovněž spojená s nedostatkem zdrojů. Nejde pouze o samotnou pomoc, ale o infrastrukturu v těch nejpostiženějších oblastech, která by měla pomoci obětem různých eh, těchto, eh, to znamená obětem útoků a min a podobně. A proto si myslím, že i Evropské společenství by mohlo hrát velice důležitou roli v tomto ohledu. Jedna z věcí, které navrhuje například Zambie mm, nebo my v rámci ICRC, abychom vytvořili, aby státy vytvořili stálý výbor, který by mnohem konkrétnějším způsobem reagoval na tuto problematiku, mnohem lepším způsobem, než tomu bylo v minulosti. To znamená, i ty státy, které řekněme, nepochopili ten rámec, finanční rámec Evropské komise, pokud, pokud by takový výbor býval existoval v tom období, možná by tyto státy lepším způsobem pochopily, jak využívat finanční prostředky z tohoto fondu v tomto přechodném období. Dále mm, jsou to záležitosti, které se dotýkají rozvojových eh, problémů. Samozřejmě, že část tohoto fondu se využívá i pro rozvojové účely. To znamená, že je to komplexní otázka, na kterou musíme nahlížet z různých uhlů. Dále to byla práce mobilizace zdrojů v prvních pěti letech, která se zaměřila na mm, co možná nejlepší účetí všech těchto zdrojů. Samozřejmě, že to sebou nese určité konotace, určité aspekty, které si myslíme, že by v následujících pěti letech měly být opravdu analyzovány důsledně. Čili my si myslíme, že opravdu tato konference hraje důležitou roli v tom, jak přistupujeme k těmto význam, k těmto úkolům, jakým způsobem budeme realizovat um, aktivity v této oblasti. Měli bychom se zaměřit jinak na neplnění této úmluvy, dále na záležitost odstraňování min, dále bychom měli zaměřit pozornost na právní závazky, odstraňování min a nečekat pouze na eh, konečný termín nebo odsouvat odstraňování min na ten nejzaší termín. A zároveň bychom se měli zavázat k lepší a rozsáhlejší pomoci obětem. Na závěr bych rád zdůraznil následující věc. Ty standardy, které jsou stanoveny touto úmluvou, mají samozřejmě mnohem důležitější dopad než pouze v oblasti eh, nášlapných min. Podobné obavy máme samozřejmě v oblasti kazetové munice, dopad na civilní obyvatelstvo. To vedlo k historickým vyjednáváním v této oblasti, jak přijetí úmluvy o kazetové munici. Asi 100 zemí přijme tuto úmluvu na začátku příštího roku. 30 už ratifikovalo tuto úmluvu, znamená to nové normy pro, pro v této oblasti zbraní, které znamenají obrovské utrpení za posledních des, několik desetiletí. Rovněž se začínáme věnovat i otázkám dopadu na civilní obyvatelstvo. To znamená, to, to je protokol, který se dotýká úmluvy o konvenčních zbraních, um, kde se snažíme uh, hovořit o možnosti zabránění, řekněme, uh, následkům nevybuchlé munice na civilní obyvatelstvo, kroky, které musíme přijmout po um, vojenských konfliktech a tak dále. Možná bychom Dále je to takzvané měkké právo, které my nazýváme zbraně, které nemohou zabránit zabíjení. To znamená, jsou to zbraně, které v podstatě zabíjejí civilní obyvatelstvo desetiletí poté, co byly použity, řekněme, v nějakém vojenském konfliktu, válečném konfliktu. To znamená, jsou to závazky v oblasti prevence, ale zákaz používání těchto zbraní, v, pokud prevence není dostatečná, to znamená miny, kazetová munice, poskytování pomoci obětem, odstraňování těchto zbraní a tak dále. Myslím si, že jde o historický, historický vývoj vůbec celkové filozofie v této oblasti, jakým způsobem se využívají tyto zbraně nebo využívali ve, ve válečných konfliktech. V podstatě už od samotného objevení dynamitu, kdy se tyto výbušné zbraně začaly používat, tak to byly samozřejmě problémy, které měly dopad na místní komunity, na obrovská rizika, která jsou s tím spojená. My jsme najednou zjistili, že mezinárodní společenství správního i z politického hlediska je konečně přesvědčeno o tom, že tyto zbraně by neměly zůstat na bedrech místní společenství společnosti nebo místních společenství, ale že v podstatě my všichni, vedoucí představitelé celého světa na globální úrovni, máme společnou odpovědnost této oblasti, tak abychom opravdu odstranili tyto výbušné zbraně, abychom je odstranili způsobem, který zredukuje lidské utrpení a používání těchto zbraní a myslím si, že to je obrovský, obrovský historický pokrok, kterého jsme dosáhli. Děkuji vám za pozornost. Thanks very much, Mr. Herbu, for all the interesting things you have told us. And the floor now... Děkuji vám, kolego, za informace, které se nám poskytly, byly velmi zajímavé. Nyní slovo dostane pan Wigemark. On je koordinátor Švédského ministerstva pro vnější vztahy. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také členům tohoto výboru. Děkuji, že jste mě pozvali, aby se účastnil tohoto zasedání. Pro nás, stejně jako pro všechny ostatní, je prioritou druhá přeskumná konference v Kartagině a spolupracujeme s norským velvyslancem a diskutujeme s ním o různých prohlášeních a o dokumentech, které pro tuto konferenci musíme připravit. Na závěr potom vznikne ten závěrečný dokument tohoto samitu. Evropská unie ve svém druhém, na svém druhém přípravném výboru na začátku září vypracovala několik poznámek. A já bych se o nich rád zmínil a potom ještě navrhl několik věcí, nad kterými se můžeme zamyslet. Pan, pana velvyslance jsme podpořili a zjistili jsme, že v implementaci úmluv dochází ke značným pokrokům. ale jsme si také vědomi výzev, které před sebou ještě máme v oblasti protipěchotních min. Evropská unie si klade za úkol další odminování. Je to jedna z priorit. Hovořila jste o tom, že finanční podpora Evropské unie v posledních 10 až 12 letech ukazuje, že se Evropská unie v této problematice velmi angažuje. Příspěvek Evropské unie, komise a členských států tvoří téměř polovinu finančních prostředků, které jsou poskytovány na odminovávání. A to po celém světě. Vítáme také důvěru z se kterou přistupujete k dokumentům předsednictva. Jde v nich především o humanitární složku celé problematiky a také o propojení mezi dodržováním závazků a zlepšováním kvality života obětí našich min a také všech obyvatel v regionech. Osoby, které byly zraněny proti, na, pěchotními minami musí být zapojeny do celého procesu. To nám vyšlo ze studie, o které hovořil už kolega přede mnou. A to je právě jeden z důvodů, proč Evropská unie v roce 2008 ve své společné akci rozhodla, že musíme uskutečnit tato opatření. Toto opatření budou probíhat ještě do příštího roku a pořádáme řadu odborných seminářů a technických návštěv, exkurzí. Díky tomu se potom místní vlády a mezinárodní organizace, také občanská společnost mohou účastnit celého procesu a vyměňovat si své zkušenosti. Tímto způsobem můžeme podporovat účast postižených, aby celá věc neprobíhala pouze jednostranně. Aktivity, které budou probíhat, probíhají v rámci společenských eh, aktivit společenství. A myslíme si, že i členské státy mají dobrý důvod se zamyslet nad tím, jestli chtějí pokračovat, až tyto akce příští rok skončí. Evropská unie poukazuje také na to, že ke smlouvám musí přistupovat ještě další státy. Máme jich už 156, ale ještě některé důležité státy chybějí, tedy nepodepsali ještě. Často hovoříme o tom, že ty státy v zásadě dodržují předpisy té úmluvy. A velmi zřídka se objevují nové protipěchotní miny, které by se ukládaly. Ale protipěchotní miny se ještě skladují a smlouvy, které, pardon, strany, které umluvu ještě nepodepsaly, s nimi stále ještě disponují. Při odminovávání jsme dosáhli velkých úspěchů, ale máme před sebou ještě velké výzvy. Některé státy již nyní porušují článek 4 úmluv, co se týče skladování min a máme zde ještě řadu států, které vyžadují zvláštní opatření, výjimečná opatření. Miny jsou stále ještě uloženy v 70 státech. Většina našich zkušeností a znalostí o odmenovávání pochází e, z takového združení, které celou věc zastřešuje. Je to Mezinárodní organizace pro odminovávání. Tuto organizaci podporuje řada členských států. Co se týče toho akčního plánu, o kterém v současné době diskutujeme, chci říci následující. Je velmi důležité, aby byla pomoc obětem integrována do nějakého širšího rámce. K tomu patří také mezinárodní rozvojový plán který bude velmi rozsáhlý. Dalším tématem, na, kterém, na které ve svých prohlášeních poukazuje Evropská unie, se vztahuje k tomu, co říkal už můj předřečník. Týká se právních nástrojů. Měli bychom se snažit najít nějakou synergii mezi touto umluvou a jinými nástroji, například mezi konvencí o kazetové munice, munici anebo například článku 5 o konvenčních zbraních, umluvy o konvenčních zbraních. Celkem tedy můžu říci, že předsednictvo summitu v Kartagině vidí jako šanci spolupráci různých aktérů při odmenovávání. Musíme také zlepšit koordinaci a efektivitu odminovávání. Pan velvyslanec Husy hovořil o zlepšení metod a také managementu při odminovávání hovořil o protipěchotních minách a o tom, že zbytky těchto válečných nástrojů vedou stále ještě k těžkým zraněním. Mají velmi negativní ekonomické, ale i sociální dopady brání hospodářskému rozmachu a stabilizaci zemí. Stále ještě zatěžují chudé země na celém světě. Z tohoto důvodu by Evropská unie měla zasáhnout a i nadále pracovat v oblasti odminovávání. Toto téma by měla zapojit do své rozvojové pomoci. A to je to klíčové téma. To sdělení komise o odminovávání pro dalších pět let. Komise minulý měsíc uspořádala velmi kvalitní seminář. Tento seminář se zabýval přípravou konference a právě tam se diskutovalo o těchto tématech. V Kartageně budeme hovořit o tom, jak bude vypadat národní i mezinárodní politiky v této oblasti. Děkuji. Děkuji a slovo nyní dostává další řečník. Mr. Chairman, uh... Děkuji vám, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, členové výboru. Pokusím se krátce zmínit několik bodů, které již zmínili kolegové z Ženevy. Jsem také připraven odpovědět na vaše otázky a také na otázky, které už byly položeny. můj, pomůže mi moje kolegyně Maria Krlska Val. Ona je kontaktní osobou na generálním ředitelství pro vnější vztahy a zabývá se otázkami těch protipěchotních min. Pokud tady máte další otázky, prosím, obraťte se na ní. komisi máme systém, který slouží k tomu, aby byly dotržovány ty klíčové směry, na kterých jsme se už shodli. Hovoříme o odminovávání a to je velmi zásadní problematika. Odminovávání je částí geografických regionálních programů. this uh, brief presentation. Uh, I'll, give you the general framework. Rád bych hovořil o čtyřech kapitolách. Nejdříve o všeobecném rámci, potom o klíčových principech a mechanismech, které používá Evropská komise. Dále o tom, co Evropská komise podniká a také Chci hovořit o semináři, který se bude zabývat follow-upem, čili těmi hlavními směry. Tam jsme pozvali také zástupce nevládních ozbrojených skupin. Dále si hovořit také o výzkumu v oblasti minové technologie, to je totiž oblast, která je často zanedbávána. myslím, že Evropská unie a komise již od začátku podporovali Otavskou konvenci, Otavskou umluvu. to bylo řečeno, že Otavská konvence, schválená před deseti lety, byla skvělým nástrojem odzbrojování. Když hovoříme o odminovávání, chci říci následující. Odminováváním se nezabývá samozřejmě jen Evropská komise. Chtěl bych poukázat na to, že jsou zapojeny všechny naše členské státy. A to jsou ty, které po- podepsaly tuto konvenci. Z Evropské unie jich 25, Finsko a Polsko ji zatím nepodepsalo. Ale chystají se tak učinit do roku 2010. Společenství vytvořilo řadu programů v této oblasti. Nesmíme ale zapomenout ani na bilaterální akce členských států a také na to, že i Rada zde vyvíjí řadu společných aktivit. Chceme podpořit univerzalizaci otavských konvencí a samozřejmě velmi aktivně v této oblasti i Evropský parlament, to nesmíme zapomenout. Již se zde hovořilo o tom, že když hovoříme o odminovávání, vidíme, že na tomto poli probíhá řada různých aktivit. Je zde potřeba odminovávání samotné, ale i obnovování struktur a pomoc obětem, když se díváme na Otavskou konvenci a na dodržování jejich zásad. Musíme se zaměřit na konkrétní témata a pomoc obětem. Do dnešního dne jsme podpořili přibližně 45 zemí na celém světě Mezi lety 2002 až 2008 jsme investovali asi 300 milionů eur do této pomoci. Zde vidíte závěry. V posledních šesti letech jsme vypozorovali tato čísla. V celém období od té doby, co vstoupila v platnost Otavská konvence, Evropská unie vynaložila celkem 1,5 miliard eur na odminovávání. Pětset milionů pochází z fondu společenství, to, jak jste viděli na tom předchozím eh, slajdu, asi 300 milionů z toho byla vynaložena za posledních šest let. Už se zde také hovořilo o vztahu, jakési synergie mezi bezpečností a rozvojovou spoluprácí. Tady asi nemáme prostor pro to, abychom o tom diskutovali, ale věřím, že zde v parlamentu je to dobře známé, je to vlastně v jádru eh, bezpečnostní strategie, který zastává parlament a Já musím říct, že někdy mám takový pocit, že existuje taková trošku nepříjemná tendence vracet hodiny zpátky, řekněme, podél této osy bezpečnosti a rozvoje. To znamená snažit se tak nějak rozlišovat a oddělovat mezi tím, co je bezpečnost a co je rozvoj. To se samozřejmě trošku pojí s strukturou pilířů, se kterou stále se mm, vlastně mm, ještě, která stále ještě existuje, přinejmenším do té doby, než tady vstoupí v platnost Lisabonská smlouva. Já jsem vážné členy tohoto výboru chtěla na to upozornit, protože si myslím, že někdy to stojí trošku v kontrastu proti tomu celkovému komplexnímu přístupu. A přitom eh, ty protiminové akce eh, jsou obrovsky důležité právě podél téhle osy eh, bezpečnost a rozvoj. Už eh, také bylo řečeno, že dnes vlastně už dva roky nemáme vyčleněnou rozpočtovou položku. Místo toho jsme přijali jistá vodítka či hlavní směry, abychom připomněli kolegům způsob implementování různých geografických nástrojů, které stále ještě existují. Eh, rád bych připomněl výboru, že ta konkrétní rozpočtová položka, která se věnovala této oblasti odminovávání a byla tedy odstraňována, odstraněna před dvěma lety to v rámci <clears throat> velké reformy rozpočtu, tam byly eliminovány jiné rozpočtové položky, také položka pro boj s narkotiky a drogami. Takže to nebylo nějaké rozhodnutí, které by se zaměřovalo pouze na odminovávání. To se možná stalo takovým nechtěným, takovou nechtěnou obětí té reformy, protože eh, tam těch rozpočtových položek se zrušilo více, v podstatě ze 40 zůstalo jenom 11 a z těch jedenácti skoro všechny mají nějakou možnost podpořit i e, kroky v oblasti odminovávání. Samozřejmě uznáváme, že ty dostupné finanční prostředky e, se snížily. Ovšem tedy od toho roku 2006-2007, kdy zanikla tato rozpočtová položka, jsme přece jenom zažili určitý pokles ale upozorňuji na to, že i v době, kdy existovala tahle rozpočtová položka, dvě třetiny eh, všech výdajů na ty odměňovací eh, kroky pocházely z těch geografických nástrojů, takže ta samotná položka pokrývala pouze jednu třetinu. A ještě bych rád připomněl kolegům, kteří pracují s těmi eh, geografickými nástroji. My přikládáme obrovský význam eh, následným akcím po eh, implementaci eh, otavské úmluvy. Protože tam jde vlastně o přetrvávající utrpení způsobené těmi protipěchotními nášlapnými minami. A my jsme proto taky stanovili další hlavní směry asi před rokem. A od té doby se věnujeme takové interní kampani, abychom informovali naše kolegy v centrále v Bruselu, ale i v různých delegacích. Mm, informujeme je tedy o tom, jaké implementační projekty e, e, probíhají. A samozřejmě oni informují nás. Už zde bylo řečeno, že pro vnější třeba nevládní aktéry tohle je trošku komplikované, aby přesně pochopili ty jednotlivé postupy, to já naprosto chápu. Já jsem taky s tím měl trošku problém se v tom zorientovat předtím, než jsem přišel na komisi. Ale eh, nejsou zde žádná tajemství a mm, vlastně ta vodítka či ty hlavní směry, to jsou veřejné dokumenty, které máte i vy i dispozici jste v parlamentu. A Eh, jde v podstatě tady o to, aby ve chvíli, kdy se vytvářejí ty regionální strategie, aby mm, mohly vycházet z nějakého všeobecného seznamu priorit a potom, když takzvané mm, ty orientační programy a víceleté eh, akční programy, které konkrétněji určují, jaké priority budou mm, sledovány, tak tam je důležité, aby právě kroky v oblasti odstraňování min byly vysoce na seznamu těch priorit. Jinak víte, ono je to všechno výsledkem eh, dialogu či jakéhosi vyjednávání se, se zeměmi, které jsou příjemci pomoci. Takže tam jde o to, že vlastně společně stanovujeme priority. My nemůžeme třeba vnutit pomoc zemi, jako je Ukrajina nebo Bělorusko, které zde byly zmíněny už několikrát. ale přikládáme obrovský význam pomoci těmto zemím, zejména při likvidaci zbylých zásob. Ale, jak už bylo řečeno, je to poměrně dlouhé a komplikované, protože některé ty miny, které vlastní Ukrajina a Bělorusko jsou eh, velmi sofistikované, vydávají eh, smrtelný plyn, takže eh, jejich ničení je velmi nákladné, je potřeba proto speciálního zařízení. Už proběhl i tender v době té rozpočtové položky. Hmm, tenkrát to z různých důvodů nebylo úspěšné. A my jsme tedy vyzvali Ukrajinu a Bělorusko, aby likvidaci těch zbylých zásob dali vysoko na seznam priorit a e, je mi potěšením vám říci, že e, tak je tomu v případě Běloruska nyní a já věřím, že e, to bude brzy na dobré cestě i v Ukrajině, protože no, se předpokládá prohlášení Ukrajiny v Kartageně, že zničí Eh, ty zbylé miny. A samozřejmě já vás tady vůbec nemusím upozorňovat na eh, problém politické vůle, zejména v případě Ukrajiny. Mm, tam už se eh, tím tématem zabývají na nejvyšší politické úrovni. Hovořila o tom premiérka Timošenková i s předsedou komise. Takže nyní možná něco přeskočíme, protože už to zmiňoval eh, pan velvyslanec. Zorganizovali jsme totiž seminář, který eh, původně byl takovou součástí vzdělávacího programu. Tam jsme eh, pozvali i zástupce nevládních organizací. Šlo tedy i o to vysvětlit našim kolegům, jak, jaký je ten postup programování. A kromě toho máme také takzvaný střednědobý přeskum řady našich nástrojů a programů. Takže to je taková příležitost zdůraznit význam, který přikládáme eh, krokům v oblasti odstraňování min. A na závěr jsem slíbil, že řeknu pár slov o výzkumu a vývoji technologií. Zde zdůraznuju, že nejsem odborníkem. Mí kolegové z DG Enterprise tady bohužel nejsou. Ti by vám to asi byli schopni vysvětlit trošku detailněji. Já jsem jenom chtěl zdůraznit, že podporujeme tyto výzkumné vývojové progr- programy v oblasti eh, odminovávacích technologií. Eh, pro tuto oblast byl také vyčleněn poměrně velký rozpočet. Eh, celkový roční rozpočet pro bezpečnostní účely, který se primárně věnuje otázkám vnitřní bezpečnosti v rámci EU, to je asi 200 milionů eur ročně. My ovšem nyní aktivně spolupracujeme s našimi kolegy na tom, abychom zajistili, že mm, poměrně velký podíl této částky se vynaloží na, na vyvíjení nové technologie e, detekce min. Děkuji. Thanks very much. Děkujeme. A nyní pan van Orten, prosím. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Rád bych řekl, že je pro mě velikým potěšením mít zde mezi námi přítomné i zástupce Ženevského mezinárodního střediska, především rovněž Červeného kříže a rád bych poděkoval Petrovi Harperovi, který za posledních asi 20 let eh, opravdu věnoval svůj život, svou práci této oblasti. Před mnoha lety mm, už jsme se potkali, on ještě pořád pracuje v této oblasti velice aktivně a myslím si, že si zaslouží náš obdiv a poděkování. Rovněž i jeho kolegové nemáme zde OSN. OSN hrálo velice důležitou roli v této oblasti, v oblasti odstraňování min, boje proti minám. A rovněž bych rád ocenil i příspěvek komise a společného centra především v prvních letech. Myslím si, že to opravdu je to společné odborné středisko, které technologicky rovněž pomáhalo. Já jsem před 12 lety pomáhal v v této oblasti komise byla opravdu nesmírně aktivní, sponzorovala pomoc v oblasti odstraňování měn, pomoc um, i obětem a volala po úmluvě. Já jsem navštívil um, Otavu jenom v podstatě od roku 96 do roku 98 a čtyřikrát toto město, když ostatní města Kanady zatím neznám, všem Otavu docela dobře. My jsme v tom období, my jsme v tom období někteří měli, trochu jsme se báli toho, že se ne, že tato oblast nezíská dostatek pozornosti. My jsme chtěli v podstatě v, té, v tom období chtěli um, omezit celou tu naši aktivitu asi tak na 10 následujících let. To byl náš cíl v tom období. Ovšem, jak vidíte, tak ještě pořád v této oblasti fungujeme, pracujeme, došlo k obrovskému pokroku. Měli jste možnost si vyslechnout um, na základě příspěvku dneska dopoledne 156 um, zemí, které už podepsalo Otavskou úmluvu obrovská území, která byla očištěna od min, byla prohlášena za území bez min. Došlo k obrovskému poklesu počtu obětí různých nehod spojených s minami. Ovšem, v roce 2007 máme čísla k dispozici, bylo tam asi 5,5 tisíce obětí, ať už to bylo nášlapnými minami nebo nevybuchlými zbraněmi do té doby a podobně, čili Vidíme, že došlo k, veliké, k velikým změnám v této oblasti, ovšem na druhé straně nezměnilo se všechno. Došlo k velkému pokroku, ale trvalo nám příliš dlouho. Příliš dlouho, aby jsme se poučili. Aby jsme se poučili, protože občas možná jsou zde některé individuální zájmy, konkrétní zájmy, Nesmíme zapomínat na to, že od roku 1997 mezinárodní společenství věnovalo asi téměř 4 miliardy amerických dolarů na aktivity v této oblasti a asi půl miliardy ročně se využívá na tuto oblast. To znamená opravdu veliké částky. Osobně si myslím, že tyto aktivity, tak aby skutečně jsme dosáhli našich cílů, tak to můžeme dosáhnout pouze, když zaměříme naši pozornost na několik klíčových aspektů. Já jsem velice rád, že jsme nevěnovali velikou pozornost politické kampani celé oblasti, protože v průběhu let došlo k um, různým um, politickým projevům a tak dále. Ovšem já si myslím, že politická kampaň by měla být vedena společně, ne, mm, řekněme, abychom říkali pouze poukazovali na některé konkrétní země, řekněme Spojené státy, jejich politické zájmy. Já bych totiž chtěl říct, že Spojené státy přispěly do k těmto činnostem a aktivitám mnohem více než mnoho jiných zemí. V roce 2007 poskytla asi 70 milionů eh, dolarů, poté Norsko, Kanada, komise 45 milionů. A pokud jde o členské státy Evropské unie, Spojené království, Nizozemí vedou, poskytli asi 25 milionů ročně, Německo, Švédsko hm, jsou v těsném závěsu. Francie je velikým, velikou výjimkou, bohužel, a hm, přispívala asi tak dvěma milionami dolarů ročně pouze. To, pokud jde o um, tu, tu, tu já si myslím, že je zde veliká záležitost, která, kterou bychom měli zmínit, a to jsou země, které ještě vyrábějí tyto zbraně a které je vyvážejí, pokud jde o producenty Čína, Kuba, Irán, Barma, Severní Korea, Rusko, hm, ještě pár jiných zemí. Některé z těchto zemí, Čína, Rusko, eh, mají zákaz na vývoz těchto zbraní už několik let, ale u Iránu. Irán sice tvrdí, že už přestal vyvážet, ovšem mm, máme důkazy, že tomu tak není. Největším, největším vyníkem v této oblasti jsou ti, kteří neustále používají nášlapné miny a způsobují tím obrovské utrpení. Nejsou to naše ozbrojené složky, které jsou odpovědné a které se nezapojují do uh, těchto aktivit, ovšem rusové, barma, pokud vím, tak neustále používají tyto protipěchotní miny a především, dámy a pánové, jde o nestátní a různé skupiny, abych to tak neutrálně řekl, to znamená teroristické skupiny, různé povstalecké skupiny, které jsou hlavními uživateli těchto protipěchotních min. A samozřejmě to má obrovský dopad na nevinné civilní obyvatelstvo a na legitimní ozbrojené vládní složky. Ti, kteří zneužívají nejvíce tuto oblast, prosím, abyste si přečetli tuto úžasnou zprávu organizace Landmine Monitor, už jsme se o tom zmínili, já vám to opravdu doporučuji, je to skutečně skvělá zpráva, skvělý dokument, čili jednak jsou to tamilští tygři, LTTE na Šrilance, kteří opravdu zneužívají, používají tyto zbraně, tyto miny. Dále je to FARC v Kolumbii, Taliban samozřejmě v Afganistánu, takže notoričtí, notorické subjekty, dámy a pánové, to skutečně to jsou ti, kteří tuto oblast eh, zneužívají a tyto miny používají. Čili to je první věc. Druhá záležitost. Měli bychom se zaměřit na oblasti, kde potřebujeme skutečnou pomoc, protože mnoho našich zdrojů bylo promarněno v v oblastech, kde v podstatě miny ani nebyly, netrpěly zaminováním a my jsme tam mm, utráceli naše zdroje, ale to už samozřejmě víme. Jde o takový ten pocit toho rizika, které zde dominovalo, dominovalo mnoha našim aktivitám. E, více než deset let po podepsání této úmluvy mm, nemáme ještě jasný odhad ohledně teritorií nebo jasný přehled o tom, kolik těchto teritorií je ještě zaminováno méně než 3 oblastí, které už byly očištěny od min, skutečně obsahovaly takové miny nebo nacházela se na tomto území um, nevybuchla munice a zbraně. Proto jsem rád, že se pan Petersen eh, zmínil i o těch zásadách eh, uvolňování, očišťování této kontaminované půdy. To znamená, že ty oblasti, o kterých jsme předpokládali, že byly kontaminovány, kontaminovány už jsou využívány nebo veliké části jsou využívány pro produktivní účely aniž eh, bychom zde utráceli mnoho času, zdrojů nebo jiných eh, ostatních eh, prostředků, které máme k dispozici. Samozřejmě, že chápu všechny tyto problémy, to znamená, že chceme zajistit to, aby tyto oblasti byly opravdu bezpečné pro každodenní život. Ovšem, myslím si, že se nám povedlo nalézt způsob, jak překonat alespoň některé z těchto problémů. Rád bych se zmínil na následující věc. Samozřejmě, že ti, kteří se připojili k otázké úmluvě, berou na svá bedra veliké odpovědnosti. Jednou z těchto odpovědností je to, že musí vyčistit kontaminované území nebo území, které je pod jejich kontrolou, území, o kterého předpokládáme, že je zaminováno například v Falklandy, protože když Velká Británie údajně neplnila některé povinnosti vyplývající z otázky úmluvy, tak je to právě kvůli Falklandám. Rád bych řekl, dámy a pánové, že to je opravdu, to by znamenalo veliké plítvání našimi zdroji, protože máme mnoho jiných oblastí, teritory, kde bychom lépe využili tyto prostředky. Já jsem si já jsem hovořila na naší konferenci v Manchesteru minulý týden se zástupci Falkland a oni mi řekli, že to je opravdu nesmysl. Ti z vás, kteří znají tyto ostrovy, já jsem je navštívil, je to obrovské území, je to krásná země, je tam, žije tam pouze několik stovek lidí, asi dva miliony ovcí a jsou zde obrovské rozsáhlá území kde předpokládám, že by tam mohly být tyto miny, které položili Argentinci, když došlo k invazi. Ovšem tyto nemají dopad, skutečný dopad na, na žádné nehody a podobně, čili myslím si, že abychom věnovali naše úsilí tomu očištění tohoto údajně zaminovaného území. Myslím si, že by to bylo plítvání prostředky a mohli bychom je aplikovat a lépe využít někde jinde. Další bod, o kterém bych se rád zmínil, je využití ozbrojených složek v této oblasti. Trošku mě překvapilo to srovnání nákladů, využívání civilních e, zdrojů na jedné straně a využívání ozbrojených složek. Já nevím, jaký základ pro tyto výpočty jste využili, protože já osobně jsem se vždycky na to díval tím způsobem, že především v těch zemích, kde probíhá nějaký válečný konflikt, tak první lidé, kteří by měli na sebe vzít odpovědnost v oblasti očištění no, mm, nebo odminování území, jsou především vojenské složky. Nyní mám na mysli především Bosnu. Bosnu je to dlouhodobý problém, který vidíme na území Bosny a myslím si, že ta situace na jejich území je neakceptovatelná, protože postup v očišťování území je velice pomalý, ještě mm, stále zde dochází k různým nehodám, máme zde mnoho obětí vybuchlé munice. Je to problém, který neustále pokračuje. Máme tam na, na tomto území přítomné vojenské, přítomné vojenské složky, které bychom mohli vyškolit, tak aby, řekněme, mohli využívat nebo mohli pomáhat v tomto odmin, odminování eh, území Bosny. Proto jsem opravdu překvapen, zaskočilo mě, že ještě nedošlo k pokroku v této oblasti. No a nyní ještě několik, několik bodů, pokud jde o technologii, Samozřejmě, že jsme se snažili nalézt nějaké nové technologie, které bychom mohli využívat v této problematice. Pamatuji si, před mnoha lety jsme přišli s různými inovačními postupy, mm, dobrými myšlenkami, ať už se využívají, řekněme, lete, letadlové lodě nebo, řekněme, krysy, různá jiná zvířata a podobně. Mnoho lidí přišlo s různými myšlenkami, nápady a tak dále. Ovšem, v tomto období, kdy tolik našich ozbrojených složek eh, se obává hrozby mm, ze strany IED, tak eh, si myslím, že pokud bychom aplikovali podobnou záležitost zde, v této konkrétní situaci, tak mě zaráží, že se nám nepovedlo využít eh, nové technologie lepším způsobem, progresivnějším způsobem, že jsme nedosáhli lepších výsledků. Myslím, že nás čeká ještě hodně práce. Dámy a pánové, myslím si, že některé z věcí, o kterých dneska hovoříme, jsou v podstatě stejné záležitosti, o kterých nebo které diskutujeme už opravdu dlouho. Došlo sice k obrovskému pokroku, ale potřebujeme si stanovit některé nové priority. A pokud budeme hovořit o našich vlastních řadách, um, komise a tak dále. Potřebujeme lepší zaměření, zacílení. Mně je líto, že se nám nepovedlo dosáhnout uh, koheznějšího přístupu k této oblasti odstraňování min, že zde nemáme rozpočtovou položku, která by se tomu věnovala samostatně. Tak je mi trochu líto, že toto úsilí bylo rozmělněno i u nás, i na straně komise, to je škoda a ten příspěvek, se kterým přichází komise z finančního hlediska, tak se každý rok snižuje. Obecně řečeno, já jsem proto, abychom škrtali ovšem v rozpočtu ovšem tyto, tato konkrétní položka, pokud se využijí tyto finanční prostředky správným způsobem, tak bych byl velikým zastáncem toho, abychom zde pokračovali, pokračovali opravdu uh, Um, důsledně a musíme pomáhat především obětem, protože jde o záchranu lidského života, zlepšování životních podmínek lidí a odstraňování toho obrovského utrpení obětí min. Hovoříme zde o obětech, o lidech, kteří žijí v těch nejchudších oblastech světa, kteří mají těžký život, eh, aniž by eh, měli i bez těchto problémů. A když jste se začení a a přišli jste o nohu, o, o ruku a podobně a ještě trpíte v tomto těžkém prostředí, těžkých podmínkách, to je nesmírně obtížné a to je oblast, na kterou bychom měli zaměřit naši pozornost. Děkuji vám, pane Van Ordene. Rád bych nyní předal slovo paní Brandnerové. Paní Brandnerová je zpravodajkou nástroje pro stabilitu. Děkuji vám, pane předsedající. Ráda bych poděkovala všem, kteří se účastní dnešního zasedání. Je skvělé, že tento seminář byl uspořádán. Chtěla bych poukázat na to, že tato otázka se týká bezpečnosti, proto se tím zabýváme ve, v podvýboru pro bezpečnost. Jde o zajištění bezpečnosti občanů a ta je naší prioritou. Mám radost, že i komise toto téma zmínila. Hovořila totiž o tom, že se musíme postarat o to, aby začala probíhat vyjednávání s, externím, s externími partnery. Měli bychom se pokusit dosáhnout v této oblasti co nejlepších výsledků. Na to musíme neustále myslet. Evropský parlament musí všem zúčastněným připomenout, že celá věc se nebude odehrávat mezi institucemi, že musíme zapojit všechny. Musíme také působit na všechny zúčastněné a najít spojence. Já jako zpravodajka pro nástroj stability bych k tomu ráda řekla následující. Komise by měla zajistit aby v Karta- na kartaginském summitu byl vyslán pozitivní signál. Je to totiž klíčový summit pro další postup. Rozpočet byl v současné době nastíněn určitými vodítky a mě teď zajímá, jak se komise postará o to, aby i v budoucnu existovalo dobré financování v oblasti odminovávání v současné době jsme konstatovali, že máme méně prostředků na tuto oblast, ale mě zajímá, jak se komise postará o to, abychom skutečně dosáhli našich cílů a sice, aby v této oblasti bylo vynaloženo dostatečné množství prostředků. A k nástroji stability. Kladu si otázku, jak chcete řečník. Řečníkovi nebylo rozumět. Ještě jednou tady otázka. Co chcete udělat v Kartagině pro to, aby byl rozpočet nadále podporován? A co se týče mainstreamingu, odminovávání by mělo být vnímáno jako důležitá otázka i po kartaginském summitu a i po roce 2014. Dále otázka na radu. Jakou pozici budete zastávat na kartaginském summitu? chcete pokryt větší oblast, tedy odminovat větší oblast a jak toho chcete dosílit. A dále ještě něco ke kazetové munici. Vím, že je to důležité téma. A ne všem členským státům se tam daří dosahovat cílům, ke kterým se zavázali. Nedaří se zbavovat se kazetové munice a mě zajímá, co v této věci podnikne švédské předsednictví. We are already half an hour delayed. We open the floor, so just... Obávám se, že už máme půl hodinu spoždění. Prosím, když se hlásíte o slovo, dbejte toho. Děkuji vám, paní Brandnerová. Hlásí se někdo o slovo? Děkuji vám, pane předsedo. Já se právě vracím z Addis Abeby a tam jsme se zabývali eh, evropský, implementací evropské strategie vůči Africe. A moje otázka je následující. Jak se naše aktivity v oblasti odminovávání hodí k této strategii EU Afrika? Na čem konkrétně se tam v Africe dohodneme, nebo jaká jednání probíhají? Děkuji. Děkuji. Pan Bidikofa. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám tři otázky. První se týká toho Ženevského mezinárodního centra. Říkal jste, že, že pro strategický přístup by Evropská unie potřebovala více expertíz a více prostředků. Rád bych, abyste to konkretizoval. Mohl byste nám vysvětlit, co to konkrétně podle vašeho názoru znamená? Druhá otázka se týká pana Herbyho. Hovořil jste o tom, že je nutné, abychom dbali na dodržování závazků. Chtěl byste to rovněž specifikovat, co je nejdůležitějším opatřením nebo nejdůležitějšími opatřeními v této oblasti? A třetí otázka se týká zástupce švédského předsednictví a je následující. Řecko je jedna ze zemí, o které jste dnes hovořili vícekrát. A sice jako o zemi, která své, zástup, své závazky ke zničení zásob nedodržuje. Jaké kroky navrhujete, aby Řecko své závazky začalo dodržovat? Děkuji. Děkuji a paní Mematiku. Děkuji za slovo, vážený pane místo předsedo. Milí kolegové, kolegyně, jmenuje se Lidia Pneumaniko a jsem právní poradkyní stáleho zastoupení Řecka zde v Bruselu. Rovněž pra- sleduji práci skupiny na radě, která se zabývá otázkami zbraní a tak dále. Řecko zde bylo zmíněno jakožto země, která neplní své povinnosti vyplývající z otavské úmluvy, proto bych si dovolila několik slov k pokroku v této oblasti, pokud jde o likvidaci min v Řecku. My už jsme zlikvidovali 33 našich zásob a myslíme si, že 50 této munice dokonce nebo snad bude zničeno do, Karta, do samitu, který nás čeká v Kartágeni. Samozřejmě, že je zde i problém, pokud jde o kapacity. My se snažíme spolupracovat i s Bulharskem v této oblasti, pokud jde o odstraňování min. My jsme podepsali i protokol, který se dotýká této oblasti, takže si myslím, že ten, tu bilanci jsme opravdu vylepšili za posledních několik měsíců. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. was, um... Děkuji, pane předsedo. Pokud je o odborné znalosti, finanční prostředky, fondy, Rád bych řekl, že nejde pouze o evropské společenství, kde jsme zjistili takový posun k geografickému financování. Ovšem my u nás v ženevském středisku vidíme to, že pravděpodobně technický výzkum, rozvoj, ten je financován, to je pravda, to většinou dochází k financování vojenských koncernů. Ovšem pokud je o nějaké strategické koncepty, například právě to očišťování půdy a tak dále, tak tam bohužel nemáme dost finančních prostředků a tam právě by dopad těchto koncepcí mohl přinést v konečném důsledku úspory s ohledem na realizaci různých programů. Takže Problémem je právě tvorba těchto koncepcí. Pan Peterson ovšem pracoval na hodnocení za komisi a proto bych ho poprosil o možnost to objasnit. Děkuji, já bych to s dovolením trošku ještě vyjasnil. Ano, hovořili jsme o tom, že nemáme dostatek finančních prostředků v této oblasti. Ovšem ne pouze pokud jde o Evropské společenství, ale o ty poslední dedikované fondy, které mm, řídí zde komise v Bruselu. My jsme přišli o ten, o ten tematický rozpočet, kterým na základě kterého jsme museli v Relexu a v jiných jednotkách trošku snížit. Eh, oddělení, které se zaměřovaly na tematické programy, měly k dispozici dedikované finanční prostředky strategickým způsobem, tak abychom mohli podporovat různé globální úkoly, delegace, které se dotýkají, nebo tvorbě různých delegací v těchto oblastí, nebo projekty, které by mohly využívat geografické finanční prostředky, čili nešlo o nějaký obecný nedostatek eh, v oblasti financí pro odborné poznatky nebo odbornou pomoc. Děkuji. Já bych reagovala na tu otázku, která mi byla položena pokud jde o plnění úmluvy a jakým způsobem reagovat na problematiku plnění těchto podmínek. Kartageně, to je další příležitost, je zásadní, abychom vyslali jasný signál nejenom z diplomatického hlediska, ale velice jasný signál zúčastněných stran, pokud jde o právní závazky, Nejde o nějaké lhůty, ale jde o to, aby došlo k vyčištění oblastí daných teritorií, co možná nejdříve a všechny te, všechna ta území, která ještě nebyla ehm, očištěná od min, by měla využít finanční prostředky k tomu, aby co nejdříve přistoupila k tomuto, k dokončení tohoto úkolu. Protože všichni jak si vyčkávali, čekali na, až na ten 8., 9., 10. rok, aby vůbec zahájili plánované aktivity, což nebylo dostačující a likvidace zásob, to je další oblast, které by se katavenský summit měl věnovat a který by měl vyslat jasný signál těm zúčastněným stranám, které ještě nesplnily tyto lhuty, aby okamžitě přistoupili k plnění a aby se zavázali ke konkrétnímu datu dokončení těchto programů. Oblast pomoci obětí rovněž by to měly být časově omezené nebo specifické závazky, tak abychom poskytovali pomoc v konkrétních kontaminovaných oblastech obětem a zároveň, aby tu odpovědnost za celou problematiku převzali národní státy. To je rovněž část problému, protože pro mnoho eh, zemí eh, to, řekněme, bude priorita, ovšem pro jiné země otázky, které jsou spojené s s oběťmi nebo se zdravotními problémy mm, není pro ně prioritou, čili myslím si, že je velice důležité, aby převzala zodpovědnost národní úroveň. Pokud je o zdroje, je důležité, abychom vytvořili stálý výbor, který by na ročním základě mohl analyzovat celou situaci, ať jsou to příspěvky z národních mobilizačních fondů nebo z komise nebo různé jiné příspěvky, abychom měli jasný přehled. A vztah mezi EU a EC, ta, ty společné aktivity, to znamená jakýsi univerzální přístup k realizaci, k uplatňování této úmluvy, já si myslím, že bychom měli dosáhnout nebo splnit tyto naše závazky na základě nástrojů, které máme k dispozici, V některých postižených zemích ovšem je tolik priorit ehm, odmiňování, poskytování pomoci obětem. A jak si jsou to země, které mají jiné priority, bojují s AIDS nebo mají, řekněme, 30 mm, tisíc obětí silničních nehod ehm, ročně. Samozřejmě, že poté několik obětí min nebude jejich ehm, hlavní prioritou. Dále jsou zde jiné oblasti světa, kde odmiňování není prioritou, nemůže být eh, odůvodněno jakožto humanitární záležitost, například právě na Poklenských ostrovech. Ovšem pokud tyto miny zůstávají v, eh, v zemi, tam, kde nejsou přímým, přímou hrozbou, tak možná dojde k situaci, kdy země ponechají tyto miny na svém území a znamená to, že v podstatě jsou to země, které teda používají tyto miny. Například máme, máme jednu, jeden příklad země, která nesplnila stanovené cíle, mají asi tisíc min v oblasti mm, kolem vojenské základny, což není humanitární problematika, ale je to otázka používání těchto min nebo vůbec to, že je mají na svém území a právě proto by tato společná Eh, akce, tato joint action měla jít ještě nad rámec této problematiky, měla být mnohem širší. Děkujeme a další kolega. Máte půl minuty. Já mám malý dodatečný dotaz. A chtěl bych ten dotaz položit až zástupkyně Řecka později. Ich glaube, der Vertreter der äh, Präsidentschaft wollte noch. Myslím, že chtěli ještě odpověď zástupce předsednictví. Well, uh, the presidency has been in, in bilateral contact with Greece about this issue. Um, we just heard the... Právě jsme si vyslechli vysvětlení řecké zástupkyně a my tedy věříme, že tam nějaký pr- proces probíhá a že v té lhůtě, na které se domluvíme v Kartagéně, potom eh, eh, bude možno zničit aspoň 50 těch stávajících zásob. Kromě Řecka se teď chystá likvidovat své miny v blízké budoucnosti také Turecko. No a pak ještě Bělorusko v příštím roce, Ukrajina. Mm, Spravodaj k nástroji stability jste zmínil dvě otázky. Já bych vás přece jenom požádala, abyste je zopakoval, protože si nejsem úplně jistý, jestli jsem si je správně poznačil. Jednak se to týkalo pozice EU ve vyjednáváních v Kartageně. Vím, že došlo ke snahám rozšířit tu úmluvu tak, aby neobsahovala pouze ty nášlapné miny, ale také protivozidlové miny. Znamená, že se tam trošku e, rozšíří. A ta druhá otázka se týkala kazetových min kazetové munice a jak eh, dojde k eh, rychlejší likvidace zásob. K tomu prvnímu se myslím asi jako předsednictví nemůžu vyjádřit, ale jako zástupce Švédska mohu říci, že otázka jiných min než těch nášlapných je řešena v úmluvě o konvenčních zbraních. Stále je to na pořadu jednání a my věříme, že tu práci zase obnovíme. protože už došlo k poměrně hodnotným úspěchům a teď bychom to chtěli zase revitalizovat ke kazetové munici. Zde jsou pohledy, zde se pohledy členských států různí, takže nemůžeme mít společnou evropskou linku. Některé jsou signatáři úmluvy, některé státy nejsou. Zatím jsme dosáhli protokolu v CCV což by mělo tedy přivést některé ty uživatele do tohoto protokolu, který by zatím nezakazoval, ale reguloval kazetovou munici. Nyní komise. K otázkám k těch hlavních směrů při odstraňování min Zatím je příliš brzy na to říci, zda se jim podaří zastavit jakýsi ten pokles, který eh, teď eh, zažíváme v financování opatření v této oblasti. Zatím máme tedy eh, jakýsi pracovní dokument komise, který byl přijat před rokem. A Teď se tomu tedy věnujeme v rámci následných akcí těmi geografickými jednotkami a vytváříme takovou síť jakýchsi zaměřovacích míst pro tuto oblast, protože tady v podstatě jde hlavně o to, aby existovali odborníci na komisi, ale kromě toho je to také velmi důležitá otázka humanitární. a e, někdy je pro nás poměrně těžké nalézt správné statistiky ohledně toho, co se přesně dělá, kolik přesně peněz se vynaloží v jednotlivých částech. Ono je to většinou součástí větších programů a projektů, například v rámci rozvoje venkova. Také Připravujeme speciální vzdělávací programy pro kolegy, kteří se věnují těm regionálním programům, tak, aby dobře rozuměli problémům specifickým pro oblast min. Co se týče nástroje stability, ten by měl být, tedy používán, ten by měl být používán více pro tuto oblast. Jednak eh, ten nástroj má eh, krizové reakce ve výši asi 70%, tady také probíhají eh, odminovávací akce, ale většinou tyhle ty kroky pro odstraňování min nepovažujeme tedy za, okamžité, za okamžitou krizi, za okamžitý problém. Takže to spíš spadá do té dlouhodobé části nástroje stability, to je, která e, obsahuje 30 celkového rozpočtu. A když bylo schváleno nařízení, tak e, vznikla taková dohoda, že tento nástroj stability nenahrazuje tu zrušenou rozpočtovou položku. Ale možná bychom se na to zase ještě měli jednou podívat. abychom zajistili, že budeme dobře připraveni na Kartaginu, tak eh, opravdu věnujeme velkou pozornost otázkám Běloruska a Ukrajiny. Konečně otázka k Africké unii. Ten dokument před sebou nemám. ale je to vlastně součástí strategie pro Afriku a dohody s kotonů. Máme kolegy na DG Development, kteří se věnují konkrétně Africe, takže ti by o tom určitě věděli více. Takže možná bychom vám mohli poskytnout konkrétnější informace později. Děkujeme ještě pan Fan Orten. Děkuji, vážený pane předsedo. Rád bych řekl následující. Myslím si, že dnešní diskuse byla opravdu nesmírně užitečná. Já jsem vděčný za všechny vaše příspěvky, vděčný za to, že jste nás obeznámili s vaší práci. Myslím si, že je velice důležité, abychom vysílali tyto signály, abychom hovořili v našich zemích, že je to přetrvávající problém, který nezmizel, který musíme vyřešit, který vyžaduje zdroje a tak dále. My sami bychom se měli zaměřit na oblasti skutečné potřeby, měli bychom se snažit o větší účinnost, efektivnost, měli bychom se snažit zabránit jenom těm politickým kampaním, které jaksi sebe mrskajícím, kde bychom prostě se nezabývali konkrétními věcmi, naopak měli bychom se zaměřit na záležitosti, které se dotýkají pomoci obětem, očiš odmin a proto bych rád viděl ještě mnohem aktivnější zapojení komise. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. bylo to velice zajímavý workshop, seminář, který, eh, na které se měli zajímavé řečníky. Rád bych jim poděkoval a všem bych připomněl na závěr, že další schůzka našeho výboru proběhne 16. listopadu v pondělí ve 3 hodiny zde v Bruselu. Děkuji vám.